e-mailem. A jak víte, tento výbor se bude přenášet na internetu prostřednictvím web streamingu. Od 18 do 18.30 budeme projednávat delegaci do Řecka ve dnech 27. až 29. dubna přijdou k nám zástupci z OLAFu, budeme jednat za zavřenými dveřmi a přístup budou mít eh, pouze příslušní poslanci a zaměstnanci sekretariátu. Všichni ostatní, prosím, v 18 hodin opuste tento sám zápis z minulého zasedání 15. 16. března jste obdrželi e-mailem, takže se dostáváme k bodu číslo 4 našeho programu a to je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora číslo 18 2009 na téma účelnost podpory regionální hospodářské integrace ve východní Africe a v západní Africe. Nyní dáme slovo zástupci účetního dvora panu Kinčtovi. Prosím, máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nejprve mi dovolte poděkovat za tuto příležitost, že zde mohu stručně vystoupit a mohu vás stručně informovat o zvláštní zprávě eh, účetního dvora číslo 18 z roku 2009, která se týká účelnosti podpory Evropského rozvojového fondu vůči regionální hospodářské integraci ve východní a západní Africe. Ve svém pracovním dokumentu nám pan zpravodaj, pan Stes, poskytl vynikající shrnutí všech eh, Eh, zjištění závěru a doporučení účetního dvora. A proto si myslím, že bude užitečnější, pokud se budu soustředit pouze na několik následujících bodů. Za prvé, podpora ERF pro regionální hospodářskou integraci ve dvou regionech lze označit zatím pouze za částečně účelnou, a to kvůli několika faktorům. Některé tyto faktory jsou mimo kontrolu komise, zejména je to to, že je zde několik regionálních organizací, které se navzájem překrývají a mají také překrývající se členství i mandáty. Dále, co se týče reakce komise na doporučení účetního dvora číslo 1, tak účetní dvůr eh, uznává v odstavci číslo 57 důležitost dialogu, která je také zásadním principem dohody z Kotonu. Nicméně, podle názoru dvora, tento efektivnější dialog nemusí nutně vylučovat to, aby komise zaujala jasnější a pevnější stanovisko o podmínkách, které jsou zapotřebí k zajištění účelnější a efektivnější podpory a využití podpory ERF. Chtěl bych také připomenout, že dohoda z Kotonu rovněž stanoví, že komise má e, odpovědnost za finanční rozhodnutí a také stanoví, že komise je odpovědná za provádění ERF. Za třetí, co se týče našeho doporučení dvě, je zapotřebí, aby byla zde větší soudržnost mezi akcí komise na regionální a národní úrovni protože v současné době jsou problémy zejména na národní úrovni a provádění eh, regionálních integračních dohod eh, často, eh, často tedy zaostává. A komise slíbila, že na to bude reagovat během přeskumu v polovině období. Nicméně ten nedávný dokument komise který eh, se toho týká, neobsahuje žádné odkazy na regionální integraci. Můj poslední bod se týká výše prostředků na desátý eh, Evropský rozvojový fond pro regionální spolupráci. Tato výše je dvojnásobná v porovnání s tím devátým. Je to 1,8 miliard euro a v porovnání tedy s 900 miliony eur Eh, pro ten devátý Evropský rozvojový fond. Je tedy také, eh, také jsme pochopili, že tato částka byla také způsobena eh, očekávaným schválením dohod, dohod EPA se zeměmi AKT, což k čemuž nedošlo tak, jak bylo plánováno. A e, tento, tato velké navýšení představuje riziko a vzhledem k nízké absorpční kapacitě regionálních organizací může být dost obtížné vynaložit tyto prostředky účinně a efektivně. A nakonec mi ještě dovolte říci, že e, účetní dvůr oceňuje, že komise přijala většinu doporučení Evropského účetního dvora. Děkuji za pozornost. Děkujeme panu Genčtovi. A Dozvěděl jsem se, že pan kolega Stás zde nemůže být mezi námi ze zdravotních důvodů. Domnívám se, že by bylo proto vhodné, abychom panu Stásovi dali možnost na příštím ze zasedání, aby se k tomuto tématu ještě vyjádřil. Možná, že by rád ještě dodal něco k tomu, co už řekl pan z účetního dvora. Paní Gresle, Děkuji za slovo. Přejeme panu Stásovi, aby se rychle uzdravil a jsme zvědaví, jaké závěry vyvodí z této zprávy, protože v jeho pracovním dokumentu zatím chybí. Takže přejeme mu brzké uzdravení. Měla bych dotaz na účetní dvůr. A sice ve vztahu k ERF to vlastně řídí komise pro členské státy, kteří do toho vkládají peníze. A my, co se týče rozpočtu máme jenom omezené možnosti, jak jej ovlivnit. Projevuje se, že tyto fondy jsou vynakládány nějakým jiným způsobem, že by tam byly jiné výsledky než v jiných oblastech rozvojové pomoci, které financuje komise z jiných programů. Existují tam rozdíly? protože když se nyní podívám na to, co jste napsali, tak já tam vlastně žádný rozdíl nevidím. A pak bychom si mohli Eh, položit otázku po rozpočtování ERF, protože pokud je pro členské státy něco důležité, mají někde politickou prioritu a mají obavu, že my eh, jim do toho budeme mluvit, tak to chápeme, ale mělo by se to také projevit potom při tom vynakládání prostředků. Děkuji. Děkuji paní Gressle. Chcete i hned zareagovat, pane Keničte? Já si nejprve vyslechnu všechny otázky a pak na ně odpovím souhrně. Děkuji. Sí, gracias, presidente Sí, yo querría preguntarle bueno agradecerle al señor klinz desde luego su ano, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu Kinčtovi za jeho prezentaci a také bych eh, velice ráda popřála brzké uzdravení panu Stasovi. Jsem také členkou eh, dopravního výboru. A když se dívám na eh, zprávu účetního dvora, tak se domnívám, že pan Kinčt upozorně na skutečnost, že to odvětví, kde bylo možné ověřit, že bylo dosaženo určité regionální integrace v Africe, že to bylo v oblasti dopravy. Byla bych ráda, kdyby nám pan Kinšt eh, mohl říct něco více k eh, tomuto tématu a zda by mohl také eh, rozvést některé pozitivní oblasti, abychom je mohli eventuálně rozšířit do dalších oblastí. Ptám se, zda jsou ještě další dotazy, ne? Potom zástupce účetního dvora má slovo. Prego, signor Kinst. Prosím, pan Kinšt. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji. First question. Velice děkuji, pane předsedo. Co se týče první otázky od paní Chris Gressle, tak eh, ta se týkala eh, toho, eh, zda je zde tedy lepší možnost toho, pokud bude ten Evropský rozvojový fond zařazen do rozpočtu. Já sám podporuji zařazení tohoto fondu do rozpočtu, ale myslím si, že toto, eh, tato otázka není spojena s problémy, které podporujeme ve zprávě, protože ty problémy ty jsou eh, zaprvé způsobeny některými faktory, které jsou mimo kontrolu komise, týkají se například eh, přílišné složitosti nebo také přílišné složitosti těchto organizací. A pak jsou zde faktory, které se týkají regionálních aspektů eh, této organizace, protože nevždy se eh, ty strategie na národní, eh, nevždy se ty strategie z jedné úrovně řádně provedou na jiné úrovně. Také jsme si povšimli některých dalších problémů, například nedostatečná absorpční kapacita, také prodlevy v plnění programů. A pokud se podíváte na konec naší zprávy, tak tam se hovoří o tom, že jsou zde i problémy, eh, že jsou zde i projekty, které tedy považujeme za účelné a za neúčelné, ale ty informace jsou celkem dost pesimistické, protože eh, je dost málo projektů nebo je dost málo programů, které jsme označili alespoň za částečně uspokojivé. A myslím si, že to jsou eh, problémy, které nejsou pouze v této oblasti. Myslím si, že ty problémy, které zde vidíme, nemusí být přímo e, spojeny s tím, že ty prostředky byly z fondu ERF a nikoli přímo z rozpočtu. Myslím si, že zde to není příliš přímo relevantní. A A nyní ta druhá otázka. Druhá otázka se týkala projektů nebo programů. Byla to otázka paní Ajala. Myslím si, že na tuto otázku jsme odpověděli v odstavci 22 naší zprávy. Je to otázka, která se týkala dopravy. Hovoří se o tom, že dopravní projekty mají eh, propojovat eh, politiku eh, Afriky a Evropské unie. Myslím si, že to je vše, co k tomu mohu říci. Děkuji. Il signor Quinz, del, direttore della Commissione europea, gli do la parola. Nyní pan Quinz z komise. Um, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi nejprve na začátku říci, že regionální e, integrace a naše podpora regionální integrace je asi jedna z nejsložitějších oblastí programu, kterým se věnujeme a tím pádem i provádění této politiky je dost obtížné a obecně je také pomalejší, než je to v některých národních programech. A je zde proto několik důvodů, protože jsou zde také země, které mají různé zájmy. E, musíme se také vypořádat s různými regionálními organizacemi a jak dobře říká Evropský účetní dvůr, velice často dochází k různému překrývání regionálních organizací, dochází k překrývání členství a také k překrývání mandátů jednotlivých jednotlivých organizací. Je také pravda, že většina regionálních organizací jsou dost slabé, co se týče jejich zprávy a jejich absorpční kapacity. Myslím si, že zde je tedy e, ta práce celkově obtížná. Komise chtěla, eh, nebo komise by chtěla říci, že tuto zprávu vítá a jak pan Kinšt řekl, my jsme přijali většinu těchto doporučení. Tam, kde jsme nechtěli ta doporučení přijmout, tak tam zde spíše o některé mm, detaily, než že by šlo přímo o Eh, ty hlavní věci. Chci ještě reagovat na něco, co řekl pan Kinšt. Souhlasíme s tím, že dialog by měl být efektivnější. Eh, chci říci, že nejprve proběhly mise, na základě kterých byla vypracována tato zpráva. Mise probíhaly na konci roku 2008 a na začátku roku 2009. Od té doby eh, zde proběhly dvě schůzky v září a v říjnu loňského roku a výsledkem těchto schůzek byla deklarace z Lusaky, a také eh, deklarace, tedy jednak to byla deklarace se státy východní, Evrop- eh, východní Afriky a pak deklarace se státy západní Afriky. Zde se hovoří o tom, že je nutné věnovat se některým otázkám, na které také upozorňuje Evropská, Evropský účetní dvůr. Je nutné vypracovat určitý plán, určitou strategii regionálního rozvoje a ten budeme podporovat zejména v rámci desátého ERF. Paní Ajala se také ptala na otázku dopravy. Dovolte mi jeden příklad. V loňském, v loňském roce jsme pozvali všechny ministry dopravy z příslušných afrických zemí a vytvořili jsme deklaraci z Burkina Faso. Vidíte, že těch deklarací je tady několik, ale tato deklarace z Burkina Faso byla velice důležitá, protože se týkala jednoho z nejdůležitějších eh, problémů v západní Africe. Ministři tuto deklaraci podepsali a nyní se chtějí eh, této problematice věnovat. Je to problém, který má dopad na silniční síť celého regionu. Chtěl bych tedy říci, že pracujeme na tom, abychom posílili regionální dialog. Za druhé je zde ještě otázka toho přeskumu v polovině období. Komise toto bere na vědomí a jsme si vědomi toho, že je nutné zlepšovat soudržnost mezi tím, co děláme na národní úrovni a co děláme na úrovni regionální. Chtěl bych také zdůraznit, že komise se tomu bude věnovat v rámci přeskumu v polovině období, protože zde budou, zatím ještě stále probíhají národní přeskumy v polovině období a dále až příští rok začne eh, přeskum v polovině období pro tu regionální úrovni. Já vás chci, však eh, um, ujistit, že to bereme na vědomí, že s tím počítáme. A také chci ještě říci, že ten dokument, o kterém pan Kinč hovoří, eh, že se zatím často jedná pouze o návrhy, ještě nejsou hotové ty konečné verze. A pak také hovořil pan Kinšt o tom, že ta částka na desátý ERF se téměř dvojnásobila v porovnání s tím devátým ERF. Je to skutečně velká výzva, ale myslím si, že to souvisí s nutností zrychlit tempo hospodářské integrace v obou regionech a také to souvisí s podporou dohod o hospodářské spolupráci, dohod EPA. A co se týče východní Afriky, tak tam je velice dobrý dialog mezi hlavními regionálními organizacemi, jako je Komesa, jako je e, SEDEK a další. Je zde tedy zvláštní tripartitní proces. Myslím si, že je velice dobré, že všechny důležité organizace dokážou e, hovořit o tom, jak prohloubit integraci e, Eh, ve východní Africe. A dále, co se týče západní F Afriky, tak zde je zvláštní program pro prohloubení eh, partnerských dohod a zde opět se připravuje plán pro další prohloubení integrace. Eh, již jsem říkal na začátku, že ten pokrok je dost pomalý. Co se týče západní Afriky, tak tam jsme zatím přidělili pouze 1% prostředků a ve východní Africe, tam si myslím, že ty věci se dost zlepšily od té doby, kdy proběhla mise účetního dvora. Tam jsme zatím přidělili 20 a připravujeme významné projekty jak pro letošní rok, tak i pro další budoucí období. Chci ještě poděkovat za tuto zprávu. My jsme tuto zprávu již využívali při diskusi s oběma regiony. Probrali jsme společně tuto zprávu, takže oba regiony velice dobře eh, ví o všech informacích nebo znají tuto zprávu a doufám, že nám to pomůže k tomu, aby tyto regiony učinily pokrok. Děkuji. Děkuji, pan Gajer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám velice stručnou otázku na zástupce komise. Když se díváme na zvláštní zprávy účetního dvora dostáváme stále znovu do situace, že když hovoříme o externí pomoci, také jsme to kritizovali v souvislosti se zprávou o udělení absolutoria, že se tu objevuje celá řada chyb a tyto chyby jsou všechny vysvětlitelné, pochopitelné. Vy ve zprávě i v tom vašem stanovisku říkáte, že tu jsou nedostatky kroky při realizaci eh, cílů a to u těch rozvojových států není tak překvapující. A já bych se chtěl zeptat, jak komise měří, než jsou tedy vytvořeny tyto eh, komise, tu absorpčnost eh, ze strany jednotlivých států, když se tedy připravují ty komise, ty programy. Děkuji. Paní Kresle, ano, děkuji. Musím říci, že se mě trochu dotýká ta kritika, kterou účetní dvůr vyjadřuje v této zprávě, protože eh, se nás musí přímo dotýkat tato kritika, protože tu jsou problémy eh, koordinace. Eh, to nehovoří zrovna dobře o činnosti komise a o té použité službě a proto pokládám tuto kritiku za výslovně trapnou. V současnosti máme eh, roztříštěné kompetence za rozvojovou pomoc v komisi a když si uvědomíme, že se k tomu přidá ještě další organizace, můžeme se obávat opravdu jenom toho nejhoršího. V této otázce se eh, budeme muset snažit nalézt nějaké východisko, mm, co tedy eh, uděláme s delegací. To je důležitá záležitost, protože od roku 2000 eh, je ta delegace vybavena určitým personálem. Přes 140% nárůst zaznamenala. A když eh, čteme tuto zásadní kritiku, tak máme určité pochybnosti o tom, zda Eh, toto letadlo má vůbec nějakého pilota a zná směr, kam chce letět. Já se domnívám, že eh, zástupce komise by nám mohl říci, jaký klíč, eh, jakou klíčovou pozici vidí právě pro tu diplomatickou službu, pro tu delegaci. Mhm nechci nic říkat, ale šéfové delegací se také pravidelně setkávají a jednají s těmi desk offices, takže jedna eh, strana neví, co dělá druhá, levice neví, co dělá pravice, a jaké závěry se tedy z toho vyvodí. A potom také musím říci, když si přečteme těch pár zpráv, které od delegací dostáváme, jich opravdu málo, tak si uvědomíme, že v jedné zprávě je uvedeno, že lidé na těch delegacích, tedy eh, naši naši Evropané ze 40% e, vlastně nejsou přítomni e, protože e, jsou někde na školení, mají velkorysou dovolenou. Na tom se nedá nic změnit, když někdo má ze 40% volno. Já jsem se ptala na to písemně a tento písemný dotaz byl obvykle zodpovězen jako vždy. To jsou eh, otázky, které si musíme klást. Otázky, jaké konkrétní závěry z toho vyvodíte. Pokud z toho nic konkrétního nevyvodíte, potom z toho musíme konkrétní závěry vyvodit my. Dotýká se to opravdu jádra toho, eh, co si přejeme tvořit jako eh, řízení té zahraniční pomoci. Děkuji. Děkuji, paní Elstesender. Sender. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se obrátila na zástupce komise a dotkla se dvou aspektů. Děkuji vám za informace o tom, jak se eh, mají tyto nadnárodní eh, dohody uzavírat eh, v oblasti dopravy, ale byla bych ráda, kdybyste nám to blíže vysvětlil, co se týče Burkina Faso, dále ta harmonizace, o které jste hovořil, mě by zajímalo, jakou roli tu zde hrála komise, na základě kterých nových systémů se má odehrávat tato nová kooperace a jak komise bude podporovat orkány. Při realizaci komise se vyjádřila v tom smyslu, že personál že je důležité, aby se školil personál delegací a e, působil v rámci té regionální kooperace a mě by zajímalo, do jaké míry byl již předběžně e, vyškolen personál delegací, aby e, vyhovoval všem těmto požadavkům, abychom tu také neměli dvojí práci. Děkuji. A závěrem eh, odpověď pana Kinčta z účetního dvora. Děkuji, pane předsedo. Eh, rád bych zreagoval na prvou otázku, jak jak opatření učiní komise, aby zajistila správné řízení těch eh, programů u regionálních organizací. Máme systém, který eh, používáme eh, při realizaci regionálních programů. Říkáme tomu dohody, které uzavíráme s regionálními organizacemi, abych na místo financování konkrétních projektů poskytujeme příspěvek do rozpočtu té regionální organizace, abychom podpořili jejich aktivity. A v podstatě využíváme těch jejich postupů než našich postupů. Eh, je to dohoda o poskytování příspěvků na základě těch modelů, které jsme podepsali eh, s OSN a se Světovou bankou, ale ještě předtím, abychom měli jistotu, že daná organizace je schopná eh, řádně zpravovat ty svěřené prostředky, takže podmínkou podpisu takové této dohody je eh, institucionální audit, který sleduje různé aspekty finančního řízení eh, té organizace, jako je jejich systém eh, účetnictví, zadávání veřejných zakázek a audity. A na tomto základě, na základě auditu, podepíšeme tu dohodu o poskytnutí příspěvku nebo ne. A to jsou tedy takovou dohodu máme s eh, všemi organizacemi ve eh, východně západní Africe. A dále provádíme za dva, tři roky následné audity, abychom se přesvědčili o tom, co eh, bylo dosáženo, že nebyly žádné slabiny v auditu. Takže to jsou ty dva regiony. Komesa je eh, nejsilnější organizací, když jsme eh, provedli následní audit a eh, ta dohoda byla uzavřena v roce 2007 a pracuje poměrně dobře. Další extrém, měli jsme dohodu s organizací SADEK před několika lety a nebylo možné uzavřít tu dohodu o poskytování příspěvku a e, stále ještě tedy e, jsme zaujali ten přístup podpory jednotlivých projektů. A také jsme podepsali dohodu o poskytování příspěvku e, za podmínky eh, eh, finančního řízení, zejména v otázkách veřejných zakázek. A tady to je méně pozitivní, protože ty organizace jsou ještě poměrně slabé a musíme tedy spolupracovat s oběma. Ale mohu vás ujistit, že než učiníme další kroky, tak vždy provádíme takovéto audity a pokračujeme v jejich monitorování. Co se týče delegací, ta eh, komp- komplexnost a velký počet regionálních organizací je ještě stížen tím, že celá řada národních delegací tu musí realizovat regionální programy a to je pro nás problémem. Jistě eh, v minulosti jsme eh, neměli dostatečnou eh, koordinaci a ty delegace, které jsou zapojeny do regionálních programů, eh, informují každého půl roku. Vytváříme konsolidované regionální zprávy, máme externí systém monitorování projektů eh, pro naše regionální projekty a posilujeme personál, kde je to jenom možné. Eh, máme tady nulový někde nulový nárůst. Není to všude snadné, ale snažíme se posílit tyto delegace. Eh, co se týče 40% nepřítomnosti, eh, já jsem o tom eh, doposud neslyšel. Opravdu jsem toto číslo neslyšel a zdá se mi poněkud vysoké. Já vám pouze mohu říci, že náš oficiální personál asi dva měsíce z roku má dovolenou asi dny, deset dní je e, vyčleněno na zaškolení a to jistě e, je důležité téma, ale Osobně mám určité eh, pochybnosti, že eh, by ta nepřítomnost eh, mohla být tak vysoká, až 40%, ale jistě souhlasím s tím, že se musíme tedy důsledně podívat, jaká je pozice v našich delegacích. Děkuji. Dobbiamo passare all'altro punto dell'ordine del giorno, Děkuji. Zpráva komise o delegacích v roce 2008 pro Evropský parlament. Já jsem si uschovala i zprávu za rok 2007 a ráda vám to potom dám k dispozici. Děkuji. Děkuji. Nyní se tedy dostáváme k bodu číslo 5 pořadu jednání a to je společná rozprava k bodům 5, 6 a 7 pořadu jednání. A týká se to fungování organizace Evropské služby pro vnější činnost. Prosím, paní Gresle, máte slovo. Děkuji vám, já budu hovořit jako zpravodajka v rozpočtového výboru, který v oblasti otázek rozpočtu a finančního nařízení je příslušným výborem. Ale já bych vás požádala, aby i výbor pro rozpočtovou kontrolu reflektoval, že zde v této diskuzi má velký význam a proto se také náležitě do diskuze zapojil. Španělské předsednictví nám dnes pravděpodobně předloží kompromisní návrh eh, k návrhu baronky Eštonové. Tento návrh baronky Eštonové jsme asi oficiálně obdrželi, zatímco návrh španělského předsednictví je zatím k dispozici pouze neoficiálně. Dovolte mi, abych udělala takové první zhodnocení jak návrhu paní Eštonové, tak toho kompromisního návrhu a dovolte mi, abych upozornila na to, že v této oblasti jsou vlastně takové čtyři složky. První je ten zakládací akt eh, týkající se Evropské diplomatické služby, potom je to finanční nařízení, tam máme plnou spolurozhodovací pravomoc, potom statut eh, personálu, tam také spolurozhodování a u rozpočtu máme také spolu rozhodování, takže všude kromě té první záležitosti. Co se týče kvóty zapojení parlamentu, je to trochu zvláštní, protože s námi zatím aktéři nediskutují a to by se mohlo později ukázat jako chyba. To, co zatím máme na stole, co nám předložila paní Eštonová, je návrh, a z hlediska kontroly rozpočtu je to velice problematické, protože dochází ke směšování kompetencí v oblasti zahraniční. Nezískáváme jasnější kompetence, ale dochází zde k propletení nejrůznějších příslušností a kompetencí. Hlavní problém je v tom, že diplomatická služba je zakládána mimo komisi a to vede k tomu, že se na nás řídí celá řada právních a rozpočtových a personálně právních problémů, které bychom neměli, kdyby tato služba byla součástí Evropské komise. A proto bych velice apelovala na to, až pokud se tato služba stane součástí komise, tak ty problémy mít nebudeme. Pro nás, jako pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, je klíčový problém směšování kompetencí budoucnu bude šéf delegace v třetí zemi, který bude vydávat peníze za komise, ale sám nebude zaměstnancem, stálým zaměstnancem komise. A to bylo něco, co bylo pro výbor pro rozpočtovou kontrolu neakceptabilní. Vždy jsme dbali na to, aby peníze Evropské komise rozdávali zaměstnanci komise, protože ve smlouvách je napsáno, že rozpočet eh, řeší komise protože vnější služba chce také vydávat provozní prostředky, tak vznikají nejrůznější pomůcky, aby potom ten konkrétní aby bylo možné, aby e, služba pro vnější činnost mohla tyto e, prostředky vynakládat, ale přitom tu hlavní zodpovědnost nese komise. Ale v tom vidím ten problém. Jak můžeme žádat zodpovědnost komise, když o těch penězích rozhoduje někdo jiný a komise v podstatě už jenom implementuje jako jakási agentura. To znamená velký problém finančního nařízení a komise zavedla další takovou skutkovou pod podstatu a sice konflikt priorit. To je něco, co jsme zde předtím neměli a to je právě ten klíčový bod a musíme ho brát v našem výboru vážně. To, co máme nyní v rozpočtu rady, že ty zvláštní zástupci jsou pod komisí, ale my se vlastně ani nesmíme zeptat, co dělají. To potom bude i permanentní stav, co se týče Evropské služby pro vnější činnost. A proto je skutečně vhodné si vyjasnit, vztahy a jasně určit kompetence. To nastane tehdy, když budeme mít jeden orgán, který bude vydávat peníze, vynakládat peníze a to bude Evropská komise. To je model, který bych já chtěla plně podpořit. Když se nyní podíváme na to, co nám předloží rada, tak mohu říci, že se rada ještě více vzdaluje názorům Evropského parlamentu. A v podstatě ty věci, které pro nás nyní znamenají problémy se prvním čtení v Koreperu ještě zhoršily. Takže nám spíše přibyla práce. V dokumentu španělského předsednictví se také hovoří o jednotlivých službách, které má Evropská služba pro vnější činnost vykonávat. E, Řidic, má vzniknout řídící skupina, řídící výbor a ten se shoduje na tom, že chceme, aby tato služba pro vnější činnost byla součástí komise, ale v rámci komise fungovala jako organizace sui generis, tak jako je to nyní například s OLAFem. Kdybychom tohoto dosáhli, tak bychom se vyhnuli celé řadě právních problémů. Další velký problém je otázka personálu, protože členských států má být jedna třetina personálu, aby vykonávala svoji funkci v této službě pro vnější činnost, ale jak budou svoji funkci vykonávat, to bude na členských státech, takže my nebudeme mít vliv na tom, jak bude tento diplomat definován. Komise sice bude mít právo spolu vybírat tyto diplomaty, ovšem jak to bude vypadat v praxi, to teprve uvidíme. Eh, řídící výbor v Evropském parlamentu, kde jsou zastoupeni zpravodajové všech, eh, přísluš... všech daných výborů, eh, je ten, že potřebujeme vidět všechny podklady Eh, koncem května, začátkem června dostaneme eh, k dispozici služební řád a potom budeme moci vydat stanovisko. Já chci tento výbor informovat, že to je skutečně klíčová otázka kontroly rozpočtu, protože když vzniknou nejasné poměry, tak to bude pro nás problém a budeme muset řešit každý rok zas a znovu. Proto chci vyzvat kolegyně a kolegy, aby jednali ve smyslu Evropského parlamentu a i co se týče otázky zodpovědnosti, aby zde jednali jasně. Děkuji. Děkuji paní Gresle. Nyní chci eh, dát slovo panu Latinovi k dalšímu bodu. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se také chtěl zapojit do této debaty. Chtěl bych podpořit mnoho komentářů a mnoho poznámek, které učinila paní Gresla a v některých věcech ještě pohovořím eh, o tom podrobněji. Za prvé je velice důležité to, aby eh, jsme vzali na vědomí, že tento nový orgán, který má vznikat, sebou přinese různé problémy, co se týče rozpočtu rozpočtu Evropské unie, protože, jak již říkala paní Gresle, nemáme žádný zavedený mechanismus, který by dokázal řádně plánovat, eh, provádět a také kontrolovat eh, veřejné výdaje nebo výdaje pro tento organismus. Máme zde dvě možnosti. První možností je eh, přiřadit ESVČ k jednomu z existujících mechanismů a myslím si, že to je právě návrh paní Gresle a také je to v návrhu eh, v tom neoficiálním dokumentu, který připravil pan Brok a pan Frhovštad. Myslím si, že tato možnost by byla velice dobrá, pokud by prošla v radě. Zároveň si ale myslím, že k tomuto názoru se vytvoří silná opozice. Pokud by k tomu nedošlo, a pokud se nám nepodaří, aby ESVČ využívala nějaký mechanismus, který již existuje v Evropské unii v nějakém jiném orgánu, tak bude nutné, abychom vytvořili velice důmyslný a podrobný mechanismus, který bude odpovídat funkcím, této, eh, funkcím tohoto orgánu. Když hovořím o této možnosti nebo o, tom, o té nové koncepci, Eh, z pohledu výboru pro rozpočtovou kontrolu, tak eh, musíme vzít v úmahu nutnost eh, provádění a uplatňování některých zásad, zejména odpovědnost, účelnost, transparentnost a řádnost. Zde se jedná o ESVČ, e která má být službou svý generis a s tím souvisí některé problémy. Za prvé, skutečnost, že bude asi dost problémů s tím, jak rozlišovat mezi odpovědností Evropské komise na jedné straně a ESVČ na straně druhé. Bylo vytvořeno několik zpráv, několik dokumentů, eh, také zde máme tedy dokument přímo vysoké představitelky Catherine Ashton, Dále zde máme i několik dokumentů, které připravili poslanci Evropského parlamentu a tak dále, ale stále ještě jsme mm, nedokázali řádně rozlišit odpovědnost mezi těmi jednotlivými orgány. A myslím si, že i když nechci hovořit eh, příliš podrobně, tak se domnívám, že Evropský parlament ani nebude schopen eh, velice podrobně popsat ty rozdíly v odpovědnosti jednotlivých orgánů. A to samozřejmě sebou nese i problémy, které se týkají e, připravování rozpočtu pro tento orgán. Domnívám se, že se musíme soustředit na prvky konkrétního specifického mechanismu, e, který bude založen na koordinaci dvou úrovní. Za prvé jedná se o koordinaci mezi ESVČ a Evropskou komisí. Jak eh, je řečeno v mnoha dokumentech, existuje zde koncepce rozdělení eh, práce, rozdělení pracovníků. Eh, plánování bude provádět komise a plnění rozpočtu pardon, plánování bude provádět komise a provádění bude provádět komise. Myslím si, že je nutné, abychom dokázali definovat eh, celý řetězec odpovědností. A to bude dost složité. A zatím je ten obraz dost mlhavý, a i to vyjasnění všech eh, povinností, všech od, eh, vyjasnění odpovědnosti jednotlivých článků toho řetězce je zatím dost nejasné. Je nutné, abychom se zamysleli nad tím způsobem koordinace, musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem budou eh, činěna rozhodnutí, jakým způsobem také bude probíhat spolupráce s Evropským parlamentem, co se týče třeba plánování a provádění evropských politik, které se týkají vnější akce ta druhá vrstva spolupráce nebo koordinace se rovná, e, se týká koordinace s komisí. To se netýká přímo zřízení ESVČ, ale když hovoříme o restrukturalizaci celého rozpočtu a také e, odpovědnosti vůči rozpočtu, tak musíme vzít v úvahu i koordinaci mezi místo předsedky e, předsedkyní, mezi, mezi místo předsedou komise a mezi ESVČ. Čili za prvé musíme klást mnohem větší pozornost a mnohem větší důraz na podrobnosti, které se týkají této koordinace, abychom dokázali jasně e, definovat odpovědnost a povinnosti jednotlivých orgánů. Za druhé musíme usilovat o odpovědnost. E, zde se hovoří tedy, že tato nová instituce, tento nový orgán bude odpovědný vůči parlamentu a také vůči provádění evropského rozpočtu. Zde rovněž vyvstává několik otázek, které jsou zejména zdůrazněny v dokumentu pana Broka a pana Frhovštata. E, objevují se zde některé návrhy, některé alternativy. Myslím si, že bychom se měli držet základních principů. Za prvé, co se týče zastoupení před Evropským parlamentem. Je zde otázka pozice e, poslanců. Je zde tedy otázka pozice e, místopředsedkyně komise. A také je zde otázka e, toho, jak budou Eh, voleni eh, zástupci jednotlivých delegací. Myslím si, že ta druhá možnost by byla jednoduchá, protože eh, by byla lepší, protože pokud budeme vytvářet, měli bychom usilovat o rovnováhu, ale pokud to budeme, pokud, budeme, pokud ta rovnováha bude příliš velká, tak bude dost těžké zjistit, kdo bude mít za co odpovědnost je důležité, abychom našli dobrou rovnováhu mezi místopředsedou komise a vysokou představitelkou, mezi těmito dvěma funkcemi. Dále, pokud hovoříme o odpovědnosti, tak to také souvisí s tím, jak budou jmenováni vedoucí delegací. O tom již hovořila paní Gresle, hovořila o tom, že je zde určitý proces. ESVČ má odpovídat za plánování Provádění má být eh, v gestci komise a provádění v terénu opět bude mít na starost ESVČ. Prostřednictvím těch vedoucích delegací. Čili je to takový eh, řetězec toho, jak se navzájem přesunuje odpovědnost z, jedné, z jednoho orgánu na druhého a to může vytvářet problémy. Dále je zde ještě otázka toho, jak budou jmenováni vedoucí eh, delegací a jak budou také jmenováni eh, lidé do vysokých funkcí. Další skupinou témat, které se týkají rozpočtu, jsou následující a myslím si, že to bude určitě důle, eh, zajímavé pro členy tohoto výboru. Myslím, že je nutné oddělit rozpočet, který je nyní určený pro vnější akci Evropské unie. Dnes eh, je to na radě a na komisi. Eh, nyní ten rozpočet tedy vlastně bude, půjde na ESVČ a na komisi. Cílem je oddělit správní náklady a také vytvořit eh, proces pro udělení absolutoria pro ESVČ, který bude spočívat na základě administrativních nákladů. Je nutné také eh, v souvislosti s tím upravit finanční nařízení, abychom vytvořili podmínky pro vznik tohoto systému. Nicméně oddělení těch nákladů, oddělení těch výdajů musí být velice jasné. Je, nut, je, je nutné rozdělit eh, ty Eh, eh, ty druhy výdajů. Evropský parlament eh, již o to žádal. Již žádal o oddělení těch správních a provozních výdajů, ale zatím ještě to nebylo vyřešeno. Mm, zatím se o tom ještě vedou spory a je dost obtížné vůbec toto oddělit a najít řešení. Čili opět zde docházíme k otázce, kdo bude za co odpovídat. A také eh, se eh, jde o to, že komise ještě bude mít další výdaje na správní témata. Myslím, že Evropský parlament by měl mít dostatek informací proto aby mohl být vytvořen jak, jakýsi konsolidovaný rozpočet, který bude obsahovat rozpoč, rozpočet pro ESVČ a také pro prostředky, které budou prostřednictvím komise přiděleny ESVČ, abychom tím pádem měli pře, představu o tom, jak velký bude celý ten rozpočet, který půjde na ESVČ. Je to dost obtížné a myslím si, že vůbec bude dost obtížné změnit celý proces vytváření rozpočtu, ale je naprosto zásadní, abychom žádali o vytvoření tohoto konsolidovaného rozpočtu, abychom věděli, jak, jaké jsou prostředky, které budou určeny pro eh, tu Evropskou službu pro vnější činnost. Ještě mi dovolte zmínit další problémy. Otázka překrývání a otázka neutrality rozpočtu nové služby. Když hovoříme o překrývání, tak eh, Evropský parlament velice jasně řekl, že by nemělo docházet k překrývání a že by zde také měla fungovat koncepce rozpočtové neutrality, to znamená, že by zde neměly být žádné eh, nové nebo další prostředky pro ESVČ. Chci říci, že to bude dost obtížné, abychom tohoto cíle dosáhli, protože přesun některých pracovníků z komise a rady do ESVČ bude znamenat, také na, nutnost navýšení správního rozpočtu. Zároveň však eh, bude nutné zachovat některé, některá oddělení. A to znamená, že ten celkový rozpočet pak nebude stejný, jako eh, byl předtím. Dále zde budou také noví diplomaté, kteří přijdou z členských států a to bude rovněž vyžadovat eh, další dodatečné finanční prostředky. Pak eh, se ještě paní Gresle vyjádřila o otázce duplikace. Eh, paní Gresle hovořila o tom, že komise pardon, že tedy ESVČ a eh, komise by tedy se neměly překrývat, že by toho překrývání mělo být co nejméně ale nevím, zda se nám, zda by bylo možné některé jednotky vlastně připravit ESVČ o určité jednotky. Myslím si, že zde bude určité překrývání, ale Evropský parlament by měl sledovat celou situaci, aby toho překrývání bylo co nejméně. To jsou hlavní body, které si myslím jsou důležité pro členy tohoto výboru. Děkuji. Děkuji, velice vám děkuji. Co se týče legislativního návrhu, rád bych dal slovo panu Rivelinimu. Děkuji, pane předsedo. Dnes tu hovoříme o návrhu, nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu, kdy jde o číslo 1605 roku 2002, kterým se stanovuje finanční nařízení o souhadném rozpočtu z Evropských společenství s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost. Někteří kolegové asi ten vývoj dost dobře nesledovali, proto bych chtěl učinit určitý přehled o této poměrně citlivé záležitosti záležitosti ESVČ, nebo řekněme tu jinak, máme tu čtyři různé legislativní akty a pouze první dva z nich nám jsou známy. Ten první byl eh, návrh rozhodnutí rady a to se týkalo organizování a fungování rady. Bylo to tedy rozhodnutí eh, rady, které bylo pouze konzultováno s parlamentem. Příslušným výborem je výbor výbor Afet kolega eh, Kalfin a druhý legislativní akt je nařízení, finanční nařízení. A eh, to je předmětem spolurozhodování eh, Evropského parlamentu. Rozpočtový výbor je příslušným výborem pro tento legislativní akt a já to sleduji za náš výbor. A potom změna služebního řádu, to je třetí platí právní akt kolegyně Hercog jako zpravodajka se tím zabývala eh, rok 2010. Rozpočtový výbor byl příslušným výborem a za náš výbor je eh, kolega Balčítis eh, zpravodajem. Máme tu tedy tyto návrhy, ale pouze dva se probíraly v parlamentu. První návrh rozhodnutí rady a druhý návrh, který se týká finančního nařízení, a k tomu sestavuji zprávu já. Rád bych se obrátil na zástupce komise a chtěl bych se zeptat, zda víte, kdy budou e, tyto návrhy konečně předloženy, protože to je opravdu rozhodující informace, proč nebyly předloženy hned všechny čtyři najednou. Byl předložen návrh finančního nařízení, to 24.3.2010 e, e, a e, to obsahovalo určité realizační modality finančního nařízení ve vztahu k ESVČ. K tomuto návrhu bych se chtěl dotknout pouze těch bodů, které spadají do mé kompetence. Celá záležitost je opravdu eh, komplexní. Chceme vytvořit celkový rámec, ale je to velice složité, když nemůžeme do toho zapracovat stanoviska ostatních výborů. V eh, návrhu eh, rady je obsažena představa, že SVČ má fungovat autonomně a má být oddělena od komise i od generálního sekretariátu rady. A ESVČ má e, být e, podřízena vysoké představitelce. To by byl určitý orgán, protože instituce by měla centralizovanou strukturu a zastupovala by Evropskou unii na celém světě a podporovala by e, funkci vysoké představitelky, její jednotlivé kroky a spolupracovala by s radou a s komisí. Takováto služba by měla geografit ke pobočky desk s tematickými eh, prioritami, které by se zabývaly eh, rozsáhlými otázkami a tento přístup můžeme kritizovat z mnoha aspektů. Za prvé, jak tento návrh zní, je situace taková, že eh, administrativní výdaje by schvaloval parlament, také by uděloval absolutorium, ale článek 145 eh, finančního nařízení se nemění. A tady se přece stanovují pravidla udělování absolutoria. Slova o vytvoření Evropské unie vychází z toho, že ve smyslu článku 319 uděluje absolutorium a že je to tedy v eh, moci komise. Evropský parlament by tedy ztrácel svou moc, eh, byla by to jednotka přiřazená ke komisi a eh, podle článku 319 by se to týkalo udělování absolutoria, protože by to pokrývala tedy pouze ta komise. Třetí kritický bod, současný návrh vysoké představitelky paní Eštnové vychází z toho, že rozpočtové eh, eh, k pravomoci eh, by byly větší vysoké představitelky než u ostatních komisařů a pan zpravodaj za AVKO, pan Verhofstadt, zdůraznil, protože tato zpráva nevychází z nové instituce, že bychom e, se na to měli dívat jako na agenturu a to by potom navazovalo e, na nějakou jinou instituci, jako například na komisi. E, pan kolega Verhofstadt a já nejsme sice členy stejné politické skupiny, ale v tomto bodě máme absolutně stejný názor. Uh, konstatuji, že každodenní činnost tohoto oddělení eh, by měl vést generální tajemník, eh, eh, generální sekretariát s zálým zástupcem a ten zbytek se zabýval Evropským rozvojovým fondem a evropskými e, nástroji demokratizace a tak dále. Ale měli bychom tu těsnou spolupráci s vysokou představitelkou a příslušnými e, sektory. A na základě rozhodnutí komise e, bychom vycházeli z tohoto rozdělení práce eh, oddělení eh, Evropské služby by bylo zodpovědné eh, za tyto regiony, strategické dokumenty, za národní indikační programy, zatímco komise by byla nadále odpovědná za realizaci těchto programů, ale je opravdu velice důležité vyjasnit jeden bod, eh, který eh, by mohl být eh, matoucí a měli bychom se tedy vyvarovat tako Eh, některé návrhy, které se týkají článku 49 finančního nařízení, eh, eh, vycházejí z plnění rozpočtu v kapitole 5, se týká SVČ a to nalezneme pouze v pozměňovacím návrhu ve smyslu přizpůsobení se Lisabonské smlouvy. Já se k tomu ještě dostanu, ale to se v tomto návrhu neobjevuje a já se domnívám, domnívám, že je třeba detailně zkoumat tyto body a že by bylo opravdu dobré eh, do toho zapojit i právní službu parlamentu. A teď ještě jeden bod, který je také třeba vyjasnit a ten souvisí s delegacemi Evropské unie. Delegace Evropské unie na celém světě eh, jsou vedeny vedoucími eh, delegací a ti to dostávají instrukce od Eh, eh, eh, evropské služby a ty by eh, získávaly instrukce také od komise. v tomto návrhu je v podstatě uvedeno, že vedoucí delegací Evropské unie ve své funkci eh, působí jako eh, subdelegáti a že jsou zodpovědní za rozpočtové prostředky a respektují pokyny generálních ředitelů, že jsou konec konců odpovědní komisi, ale v návrhu se vůbec neřeší řeší geografii eh, těchto eh, odpovědností a takže to vede eh, k totálnímu zmatku. Je to matoucí, protože některé jazykové verze, v každém případě italská, anglická a německá u článku 50 finančního nařízení mohou vzbuzovat určité pochybnosti z hlediska realizace operativních úkolů v těch odděleních. Pokud se to nepodaří vyjasnit, potom bych určité výdají podle, eh, nepodléhaly eh, kontrole úřadu. A domnívám se, že musíme předložit pozměňovací návrhy, abychom eh, odstranili ty matoucí body. A tento návrh také nehovoří o počtu diplomantů diplomatů. Máme tu tři zdroje. Jsou to členské státy, komise a sekretariát rady, odkud pocházejí tito diplomaté. A tady je pouze řečeno, že tato služba, až bude plně funkční, takže jedna třetina zaměstnanců bude členských států a předseda parlamentu Buzek také zdůraznil, že v prvé fázi personál těch oddělení Eh, eh, bude také eh, z řad zaměstnanců parlamentu upozornil na to, že by to bezpodmínečně měli být tedy zaměstnanci parlamentu v těchto službách a dále zdá se, zdá se, že i na úrovni koreperu některé členské státy uváděli, že mají celá e, e, volnou ruku při jmenování těchto pracovníků, a to i sekretariát rady, i úřad vysoké představitelky Eštnové. A bylo by zajímavě vědět, za tomu tak je a zda je to pravda, zejména vzhledem k tomu, co minulou středu bylo projednáváno mezi třemi frakcemi. Vydali takovou výzvu, abychom nepostupovali pouze podle národní logiky. A potom ještě jeden důležitý bod. Nebyly předloženy ještě žádné číselné údaje, nemáme konkrétní čísla. Jsou to jenom různá tvrzení. Chtěla bych požádat komisi o předložení těchto čísel, jaké jsou v současnosti výdaje na eh, delegace, které zastupují komisi na celém světě, jaké jsou současné výdaje a jaké mají být výdaje budoucí. Pokud se týkají tato čísla pouze eh, těch delegací, které podléhají vám. A potom ještě eh, eh, jeden bod, který se týká vedoucích delegací. Tady nemáme žádnou zmínku o tom, že je nutná také jejich konzultace, eh, než zahájí svou činnost, že se musí konat konzultace v, eh, ve výborech. Chtěla bych komisi a rád požádat, abychom tuto otázku ještě předem vyřešili a už eh, končím. Za prvé se domnívám, že po přeskoumání současného finančního nařízení Eh, se tato služba jeví jako zcela autonomní instituce, eh, takže nebude podléhat udělení absolutoria eh, Evropského parlamentu. To musíme mít na paměti. A za druhé, tady není jasně vyjádřena odpovědnost těch kteří se zabývají financováním také eh, z hlediska eh, vedoucích delegací. To je třeba ještě dopracovat a potom eh, musíme přeskoumat změnu článku 50 z hlediska naplňování určitých rozpočtových výdajů. Tady tak ke tomu musíme věnovat pozornost. Dále se to týká zabezpečení personálu. Musíme zcela jasně rozlišovat mezi administrativními a operativními úkoly a výdaji v rámci tohoto návrhu. Zaznělo tu již několik e, možných e, změn článku 50. E, týká se to přizpůsobení Lisabonské smlouvě, ale v návrhu jde také o další modifikace dále v usesení parlamentu z října 2009 ohledně různých aspektů vytvoření ESVČ a vzhledem ke skutečnosti, že dnes ještě nemáme žádná prokazatelná čísla, Jde o to, že parlament musí mít možnost přeskoumat veškeré návrhy, které vedou k vytvoření této evropské služby a e, musí e, e, mít možnost si udělat celkový obrázek a bylo by opravdu žádoucí, aby se z toho vytvořila evropská služba, která může působit nezávisle, ale která bude usídlena v rámci Evropské komise. Jde také o finanční výhled, o zabezpečení personálu a tady musí být respektováno stanovisko Evropského parlamentu a jde také o to, abychom společně přeskoumali finanční nařízení. Týká se to také současného přepracování finančního nařízení ve vztahu k ESVČ. O přizpůsobení se Lisabonské smlouvě. A to se netýká e, toho tříletého přeskumu. E, nemáme tady celkový obrázek, proto zpravodaj e, nemůže tento návrh zhodnotit kladně. Musíme se na to dívat také z politického hlediska. Jedna věc je jasná rada. V radě jsou zastoupeny země, které financují Evropskou unii rada eh, tvrdí, že nemá kontrolu. Jistě, komise přímo. Ještě neučinila žádné rozhodnutí, ale já se domnívám, že to zvažování demokracie, kontrola demokracie je realizována parlamentem. Nás eh, eh, zvolili voliči a my máme bezprostřední kontrolní funkci. A podle mého názoru eh, nemůžeme zbavit Evropský parlament této funkce. To je úkolem rozpočtového výboru. Děkuji, děkuji. Co se týče toho třetího eh, návrhu, máme tu třetího zpravodaje, pana Hercoga, který ale není eh, přítomen, takže eh, další navrhovatel, pan Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami kolegos. Prieš mane kalbėjusi trys pranešėjai. Vážení kolegové, vážené kolegyně, Již tři předřečníci velice jasně identifikovali řadu problémů a stále zde zůstává otázka, zda zřízení této e, služby není příliš složité, zda jsme nešli tou nejsložitější cestou. Rozpočet na rok 2010 již byl připraven, nyní se hovoří o pozměňovacích návrzích, o úpravách a e, ještě je třeba připravit celou strukturu a teprve poté bude možné přemýšlet o různých úpravách finančního nařízení a také e, služebního řádu a dalších e, právních předpisů. Jak již zde bylo řečeno, my jsme spolupracovali na návrzích těch stanovisek, která jsou velice úzce propojena. A na základě e, návrhu komise, který se týká e, pozměnění nařízení o finančním nařízení, tak to by mělo být e, do června 2010. Bylo zde vyjádřeny některé pochyby. Já plně podporuji vše, co již řekli mý předřečníci v tomto duchu a domnívám se, že Evropský parlament který dal mandát <clears throat> Barozově komisi, nyní musí čelit skutečnosti, že bude zřízena, eh, zřízen nový orgán a <clears throat> bude tedy v kompetenci a v kon, pod kontrolou komise. Plně podporuji paní Gresle v tom, že Rada i Evropská komise by měly spolupracovat a to e, mnohem úžeji. Měly by tedy spolupracovat s Evropským parlamentem. E, protože nyní budeme také spolu zodpovědní za hodnocení činnosti, této vnější činnosti a také e, jde o kontrolu vynakládání prostředků. Je velice důležité, aby nejprve byly vyřešeny ty hlavní problémy, na které již upozornili tři mý předřečníci. A teprve poté můžeme hovořit o Ehm, konkrétnějších, podrobnějších eh, otázkách, které se týkají přidělování prostředků jednotlivým útvarům. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Nyní pan Balčitis. Eh, tedy děkuji panu Balčitisovi. A nyní ještě, než otevřu rozpravu, tak mám několik bodů, které bych chtěl předat, které bych chtěl dodat já sám. Co se týče eh, paní Gresle, tak hovoří se o té řídící skupině, kterou zřídil parlament, konkrétně pan Buzek tak já i paní Gresle jsme byli velice přísní a říkali jsme, že náš výbor musí mít stejnou roli jako ostatní, že bychom neměli mít nějakou podřadnou roli. A že je také velice důležité, abychom dohlíželi na to, jak budou vynakládány prostředky vysokou představitelkou ESVČ. protože zde hovoříme o velkých částkách, i když zatím ještě jsme nedostali k dispozici žádné konkrétní částky. Další bod se týká personálu. O tom hovořil pan Rivalini, souhlasím s tím, že zatím ještě eh, to není vyjasněné. A už eh, v minulosti vzniklo, vznikly různé problémy. Je důležité, aby se byla dobrá spolupráce a koordinace a také je nutné vyjasnit úlohu ESVČ v různých, v případě, že tedy dojde eh, k určitému konfliktu nebo k určitému střetu zájmů. Hovořili jsme například o tom, o otázce, nebo budeme hovořit o otázce vynakládání prostředků v Afghánistánu. Eh, předseda Buzek také zdůraznil naprosto zásadní roli našeho výboru protože právě v tomto může být náš výbor velice užitečný. Jak jsem již říkal, nepovažujeme ESVČ jako část komise, ale považujeme ji za, za orgán, který je do určité míry mm, nezávislý a myslím si, že možná zástupce komise nám k tomu ještě něco řekne a některé otázky vyjasní. Président, j'ai écouté avec euh, <clears throat> beaucoup d'attention euh, tout ce qui vient. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vám velice bedlivě naslouchal. Naslouchal jsem také to, co zde říkali zpravodajové. Dovolte mi, abych něco předeslal, hlavně co se týče harmonogramu. Obdrželi jste návrh paní Eštonové týkající se toho koncového návrhu. Ten vám přišel oficiální cestou, také návrh na změnu finančního nařízení. Zatím chybí oficiální návrh týkající se nového znění služebního řádu a to má také své důvody, proč tomu tak je. Existuje celá řada procedurálních otázek, kterou je třeba v této oblasti zohlednit a to zvláště co se týče zapojení odborů. A až teprve tato záležitost proběhne, pak bude možné, aby komise tomuto návrhu dala formální tvar. Takže skutečně nejde o nějaké zdržování, ale jde o složitý, zlouhavý proces. No, proces, který je komplikovanější než, než proces týkající se změny finančního nařízení. Co se týče opravného rozpočtu, příslušný návrh bude předložen co nejdříve, jak jen to bude možné. Interně postupují práce ku předu dobře. a to zvláště s ohledem mm, na ty osoby, které budou vysíláni ze strany Rady a komise do SVČ. Můžeme tedy říci, že zde jsme již udělali velký krok ku předu. A návrh týkající se opravného rozpočtu budeme moci brzy předložit, jakmile budeme mít k dispozici veškerá potřebné informace, veškeré potřebné údaje. Pak tedy v rámci komise budeme potřebovat ještě čtyři týdny na zpracování. A nyní se dostávám k těm obsahovým tématům, která zde zmínili jednotliví zpravodajové. Bylo učiněno jedno zásadní rozhodnutí, a to samozřejmě ovlivňuje eh, týmy, které mají vytvořit ESVČ. Jde o to, aby tato služba získala určitou autonomii. Evropská služba pro vnější činnost byla zřízena smlouvou a podle zodpovědnosti vysoké představitelky. Padlo zde i politické rozhodnutí, politická volba, aby ESVČ měl určitou nezávislost, dosti velkou nezávislost, i když ve smlouvě není přesně řečeno, že by se ESVČ měl stát institucí. Jaké jsou rozpočtové dopady? Znamená to, že jsme byli požádáni o to, abychom zřídili tuto službu, téměř takovým způsobem, jako kdyby se o instituci jednalo. To tedy znamená, že ESVČ by měl mít také rozpočtovou autonomii ve správní oblasti. Co se týče provozního rozpočtu, ten bude nadále e, monitorovat komise. A to je klíčový prvek pro Evropskou komisi tomto ohledu. Nedovedeme si představit, a bylo by to i v rozporu se smlouvou, kdyby byly vyňaty provozní náklady z kompetence komise. Naše práce spočívala v tom, že máme zajistit, aby byl dodržen cíl a musíme také zajistit, aby Evropská služba pro vnější činnost mohla pracovat efektivně. To se týče zvláště vynakládání rozpočtových prostředků. Samozřejmě museli jsme řešit různé problémy. Například ten, že zde dochází k určitému přerušení eh, řetězce disciplinární odpovědnosti v oblasti delegací. Víte, že co se týče podpor, tak to buď komise eh, spravuje buď centrálně, anebo decentrálně prostřednictvím delegací. A vedoucí delegací mají finanční Mm, zodpovědnost, která jim umožňuje podepisovat tyto rozpočtové dohody. No, finanční dohody. Ovšem, vedoucí delegací už nebudou zaměstnanci komise, nebudou úředníky komise. A to tedy bude znamenat, že nadále nebudou moci vykonávat roli, kterou vykonávali před zřízením Evropské služby pro vnější činnost. Zároveň se snažíme vybudovat Evropskou službu pro vnější činnost, která bude fungovat efektivně. Proto si klademe otázku, jak s tímto problémem zacházet. Musíme také zároveň zajistit kvalitní kontroly. Byl zde zvolen přístup a tento přístup spočívá v tom, že bude opět nastoleno propojení mezi komisí a vedoucími delegací a že tedy tento řetězec disciplinární zodpovědnosti bude opět vytvořit a navrácen, bude se to týkat každého šéfa delegace, tak, abychom zajistili, že budou zohledňována pravidla pro správné zacházení s rozpočtovými prostředky. Naplánovali jsme následující postup, který má umožnit eh, šéfům delegací, aby plnili svoji roli diplomatů a zároveň zastupovali EU mimo jiné na rozpočtové úrovni a aby jim zůstaly ty kompetence, které už měli před zřízením ESVČ. V reakci na to, eh, to znamená, že komise eh, může mluvit do nominování šéfů delegací a to je pro komisi zásadní věc. A v rámci subdelegací, které vzniknou, tomu má být tak, že subdelegáti budou zodpovědní vůči generálnímu řediteli, co se týče výkonu rozpočtu. To také znamená, že pravidla komise pro realici rozpočtu budou zohledňována. To znamená, že pro ně budou platit stejná práva a povinnosti jako pro všechny ostatní členy Evropské komise. A také to bude znamenat, že nadále komise bude mít e, právo udílet pokyny delegacím. A to se týká také OLAFu. A takové případy, pokud to bude potřebné, potom bude komise také řešit a sledovat. Domnívám se, že v této věci je tedy jasno. Jinými slovy, budeme se nadále pohybovat v takovém rámci, který bude komisi umožňovat, aby kontrolovala provozní náklady delegací. V delegacích je to samozřejmě tak, že vedoucí delegací jsou podporovány kooperačními středisky, které zase podláhají komisi. Takže my zde máme vybudovaný takový řetězec, který umožňuje zajistit stejná měřítka kvality při kontrole rozpočtů, jako tomu bylo doposud. Dovolte mi v této věci ještě další poznámku. Týká se to prostředků pro zahraniční a bezpečnostní politiku nebo pro udržení stability, prostředky pro pozorování voleb. To jsou všechno prostředky, které bude nadále zpravovat Evropská komise. Už zde zaznělo, že komise žádala aby ti, kdo budou zodpovídat za vynakládání těchto rozpočtových prostředků, byli zakotveni v komisi. I kdyby, což si dovedeme také představit, by podléhali zodpovědnosti vysoké představitelky ve funkci místo předsedkyně komise. To znamená, že tito úředníci nebudou převedeni do ESVČ, to je rozhodný postoj komise v tuto chvíli. Potom k otázce plánování programů. Chci zde hovořit velice přesně. Jde o zajištění politické koherence a má být zajištěno, aby tuto koherenci poskytovala i Evropská společnost pro vnější činnost. Rozhodnutí, která ovlivňují plánování programu i rozhodnutí týkající se rozpočtu, jsou rozhodnutí, která bude nadále činit komise jakožto kolegium. Zde tedy nenastanou žádné změny oproti stávajícím postupům. Zazněla zde celá řada bodů, které by bylo vhodné okomentovat, ovšem máme jenom omezený čas, proto mi dovolte, abych se omezil na otázku zodpovědnosti. Komise zodpovídá za spravování provozních prostředků. Evropská služba pro vnější činnost a paní Eštonová to několikrát uvedla, akceptuje princip absolutoria rozpočtu. Paní Eštonová to několikrát potvrdila. Potvrdila to i zde v prostorách Evropského parlamentu. Zazněly poznámky týkající se článku 140 5, že má být změněn článek 145 finančního nařízení. Ve smlouvě v článku 319 odstavce 2 se hovoří o tom, že absolutorium přísluší komisi. z politického hlediska platí, že se absolutorium týká i jiných institucí. To je běžná praxe i zde v Evropském parlamentu. Tolik tedy k tomu, co jsem vám zde chtěl říci ohledně těch bodů, o kterých zde hovořili mý předřečníci. Je možné, že jsem nezareagoval dostatečně na všechny body, ale pokud si přejete, tak tak ještě mohu učinit. Nyní vám děkuji. Děkuji, paní Gresle. Děkuji vám. Pane generální řediteli, od osmi let svého života už nevěřím na Mikuláše a na Ježíška. I když se mě snažíte přesvědčit o tom, že existuje. Ten návrh, který je nám teď předložený, je skutečně problematický. Když tu zodpovědnost budeme chátat jenom formálně, tak můžeme říct hurá, všechny problémy jsou vyřešené, snad někoho najdeme, koho učiníme zodpovědným a kdo bude ručit. Ovšem, problém je ten, ten roz, případ, kdo bude rozhodovat a kdo to rozhodnutí bude vykonávat. A to je porušení finančního nařízení. Návrh paní Eštonové a to, co k tomu ještě přidala rada, se tváří tak, jako kdyby posledních 10 nebo 15 let vůbec žádná rozpočtová kontrola neexistovala. Pro nás je to skutečně hořká pilulka, protože my jsme se snažili. Snažili jsme se v tom systému zodpovědnosti odhalit slabá místa, odstranit je a nyní máme na stole něco, kde si člověk mne oči a říká si, co pak nikdo nic nepochopil v posledních letech. Musím říci, že mě to celé skutečně zaráží. Protože vše to, co se snažil náš výbor sdělit, nikdo, nikdo nepochopil, anebo to nepochopil správně. To zde chci takto konstatovat. pak se chci zeptat, na základě čeho vlastně potřebujeme? Pat, pracujeme na, ná- na základě návrhu paní Eštonové nebo na základě toho, co nám ještě poskytne španělské předsednictví? Ten dokument, který v rozhodujících otázkách hovoří o něčem jiném. Nebo mluvíme o vlastně o tom, že ten španělský návrh ještě vy- vyhrotí eh, porušování rozpočtových pravidel které činí dokument paní Štanové, protože ten dokument skutečně porušuje rozpočtové a personální právo. A my ho, toto právo máme z jasných důvodů koncipované tak, proč ho, tak ho koncipované máme. A pokud se tedy ESVČ má stát skutečně fungující institucí, tak mi prosím řekněte, proč z ESVČ chceme dělat instituci, i když ve smlouvě není, a proč naopak jsou instituce ze smlouvy, které nejsou rozpočtovány, například rada a předseda rady, to jsou oba obojí instituce, ale v návrhu finančního nařízení je nemáme. A nyní zase otázka e, absolutoria a kolega Ody mi bude potom v rozpravě říkat, že nemáme žádný právní základ, takže o polit co se týče politického absolutoria, o tom se můžu myslet, co chci, ale já to absolutorium si musím napřed vyvola, vybojovat do smluv. Nestačí to jen tak napsat na papíře, existuje uh, Eh, absolutorium. Musíme dát skutečně na papír, jak si to představujeme, jaké to bude mít důsledky. Jaké bude mít důsledky, když neudělíme absolutorium paní Eštonové a nebo jejímu nástupci. Víme, co se stane, když nedáme absolutorium komisi, ale v tomto případě SVČ nevíme vůbec nic. Uh, co se týče právní povahy dokumentu, který e, nám předloží španělské předsednictví, to by mě velmi zajímalo. Také další otázka. Já jsem zatím četla smlouvu tak, že to znamená, že návrhy může podávat pouze komise. To bylo něco tak svatého pro komisi, že jsme jste zase zasekli, co se týkalo otázky rámcových podmínek a práva přímé iniciativy parlamentu. A nyní v dokumentu španělského předsednictví čtu o právu iniciativy vysoké představitelky. Dále se chci zeptat k tomu, jak jste hovořil o e, naprogramování operativních programů. Samozřejmě souhlasím s tím, že to programování a implementaci musí provádět komise. Ovšem španělské předsednictví ve svém návrhu po debatách v Koreperu vyločuje komisi, co se týče programu pro lidská zpráva a jaderné spolupráce. To je e, článek 8.6. To si potom musíme Eh, položit otázku, kdo tomu tady ještě šéfuje. To samé nástroj stability, ten má kompletně získat ESVČ. Zatím máme 280 milionů eur v zahraniční politice, na který jsme neměli vliv, ale nyní se tyto částky prostřednictvím ESVČ opravdu znásobí a to bychom jinak kupovali zajíce v pytli, kdybychom to jen tak akceptovali. A právě prodat nám tuto možnost absolutoria, to já označuji za víru věžíška, na které já už nevěřím. Děkuji. Chtěl bych požádat další kolegy, aby hovořili stručně. Děkuji. Měl bych dvě přímé konkrétní otázky na pana ředitele. Za prvé, Možná je to pravda, že jsou problémy v různých jazykových verzích, když eh, například čtu článek 50 v italské a německé eh, verzi, tak eh, mám opravdu zcela konkrétní pochybnosti. Snad bychom měli zadat znovu překlad. Snad bude třeba nově přeložit ten článek 50, protože ten má rozhodující význam. A potom má druhá otázka na pana ředitele. Z úst komise víme, kolik se v současnosti vynakládá na delegace na celém světě. Za druhé také, kolik chce vynaložit na tyto služby v budoucnu a týká se to těch vašich delegací, které přímo kontrolujete, nebo se to týká celé ESVČ a pokud tedy tyto informace od komise nemáme, proč tady sedíme, o čem tu hovoříme, o čem tu diskutujeme. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych se rád připojil k těm obavám, které vyjádřila paní Gresle. Jsem rád, že máme možnost si tu vyměňovat názory, abychom jednou provždy eh, si udělali jasno, alespoň co se týče eh, pro tento finanční výhled a eh, udělování absolutoria. Podle mé je negativní, že udělování absolutoria je z pěté způsoby, které v podstatě nejsou celá právní. A proto bych si přál eh, posouzení právní služby, protože eh, Lisabonská smlouva eh, vychází z právní subjektivity Evropské unie a to je opravdu velice podstatné. To znamená, že my jakožto parlament udělujeme absolutorium samostatné právní osobě, ale e, ten úzus v současnosti je takový, že se uděluje e, absolutorium e, nejrůznějším institucím a SVČ bude služba a my budeme udělovat absolutorium komisi, jak je stanoveno ve smlouvě, ale jakožto výkonné moci Evropské unie s právní subjektivitou. A tou eh, výkonnou složkou je komise eh, zodpovědná za eh, celý souhrný rozpočet. Já jsem tady dobře naslouchal a domnívám se, že musíme předložit pozměňovací návrhy, abychom tu měli zcela jasno, abychom to měli pod kontrolou, aby eh, SVČ eh, dodržovala veškeré dohody a bude to eh, Evropská služba sui generis, ale pouze služba, kterou má Evropská unie se svou právní subjektivitou. Děkuji, pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Rád bych položil dvě stručné otázky na pana Žánžána. Jestliže někdo v parlamentu chce položit otázku ohledně efektivity eh, vynaložených finančních prostředků například v pásmu Gaza nebo v Afganistánu, na koho se má obrátit? A má druhá otázka se týká eh, personálu eh, komise nebo rady v ESVČ bude to na základě rozpočtu v rubrice zpět eh, pro správní výdaje, anebo budou eh, vyčleněny eh, prostředky pouze na tento účel. Nehovořím samozřejmě o personálu, který poskytnou členské státy. Děkuji. Děkuji. A závěrem dostane slovo zástupce komise. Prosím. Merci, Děkuji. Oh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve začnu otázkou pana Revelinyho. Co se týče článku 50 finančního nařízení, je zde určitá možnost, kterou bychom chtěli ponechat otevřenou. A tato možnost spočívá v tom, že bychom mm, přesunuli a některé prostředky na komisi spíše, než, by tedy, než bychom je delegovali přímo na ESVČ. A komise v úvozovkách by podle smlouvy potom mohla uh, dále řídit eh, tyto prostředky a vůbec výlohy ostatních institucí. Pokud chceme tento systém zefektivnit, tak eh, zde dochází k systému, kdy tedy komise nepřevádí všechny prostředky na ESVČ, ale může spravovat tyto prostředky v souladu nebo po dohodě s ESVČ. Zatím tento scénář není příliš pravděpodobný. Nicméně je to možnost, která by mohla být proveditelná. Nyní, co se týče delegací chci eh, hovořit eh, jasně. Bude zde rozpočet pro ESVČ a v rámci tohoto rozpočtu bude rozpočet pro všechny delegace a v rámci těchto delegací budou jak pracovníci komise, to znamená, že to budou tedy všichni pracovníci, kromě vedoucích delegací a kromě politiků. To znamená, že ostatní nebo všichni pracovníci, což jsou například eh, pracovníci, kteří mají na starosti obchod, spolupráci, ehm, zdravotnictví, vědu, všechny tyto otázky. A také je zde ještě velký počet pracovníků, velký počet úředníků komise, kteří jsou zapojeni do eh, otáz do mm, tématu rozvoje, tak oni budou stále pracovníky a zaměstnanci komise a budou spadat také do správního rozpočtu komise. Tomu bude tak i v budoucnu, čili pro, tyto, pro tento personál se nic nezmění. Komise bude nadále využívat svou koncepci nulového růstu pro svůj personál a nyní, co se týče prostředků pro ESVČ, tak otázku nebo odpověď získáte tehdy, jakmile paní Eštnová předloží návrh opravného rozpočtu. Co se týče delegací, tak je opět tedy nutné mm, zachovávat tu zásadu neutrality rozpočtu. Nyní odpovím na otázku pana Kafina ptal jste se na to, nebo na koho se zeptat, eh, co se, tý, na, co se týče zprávy prostředků na pásma gazy. Tyto prostředky budou uh, řídit, vlastně budou řízeny komisí, komise bude odpovídat, protože komise je uh, vedoucím ETKO. A komise bude dohlížet na, na to, aby tyto prostředky byly řádně vynaloženy. Komise to samozřejmě bude činit ve spolupráci s místo předsedkyní komise, s paní baronkou Ešnovou, ale pak už je to na příslušných komisařích, aby mm, zajistili, že, ta, že ty prostředky budou řádně vynaloženy. A samozřejmě do toho bude zapojena i e, komise nebo sbor komisařů. A otázka na personál, myslím si, že na tuto otázku už jsem odpověděl když jsem odpovídal na otázku pana Revalíneho. Konkrétně jde o to, že všichni úředníci, kteří spadají do Evropské, unice, do, do Evropské komise, budou i nadále spadat do systému Evropské komise a z hlediska rozpočtu se situace pro tyto úředníky nezmění. Poté, co bude, eh, nebo nezmění se to ani poté, co bude vytvořena ESVČ. Komise již brzy předloží návrh opravného rozpočtu a tam teprve se dozvíme určitá čísla. Pan Ody hovořil o procesu udělení absolutoria. Myslím si, že v této fázi se k tomu nechci nějak konkrétně vyjadřovat, nechci se konkrétně vyjadřovat k jeho komentářům. Myslím si, že ta jeho otázka byla zajímavá, ale eh, zatím bych k tomu nechtěl dále hovořit. Velice děkuji, říká pan předseda. Nyní se dostáváme k bodu 8, který se týká nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se mění nařízení rady, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrném rozpočtu ES. Dávám ještě slovo panu Rivelinemu. Velice vám děkuji, pane předsedo. Mohu být opravdu velice stručný v tomto mém eh, druhém příspěvku ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Opíráme se o nařízení eh, rady, kterým se eh, stanoví finanční nařízení, abychom se přizpůsobili Lisabonské smlouvě. Je to vše, co souvisí s nutností učinit po vstupu Lisabonské smlouvy. Tuto e, smlouvu musíme každé tři roky kontrolovat a to jsme tedy nyní viděli. Lví podíl těch změn vyplývajících z návrhu se týká e, rozpočtový postup. Vypadá to situace tak, že některá nařízení mezi institucionální dohody z roku 2006 mezi Evropským parlamentem, radou a komisí, které se týkají rozpočtové kázně a naplňování e, rozpočtu se musí objevit v textu finančního nařízení. Co se týče kompetencí našeho výboru, byl e, vypracován pozměňovací návrh, který se týká článku 146, e, druhá část, která se týká přizpůsobení Lisabonské smlouvě. Článek 318 stanovuje, že komise musí předložit Radě a Evropskému parlamentu posouzení prostředků a tento pozměňovací návrh stanovuje, že tento text má být začleněn do seznamu dokumentů, které kontroluje Rada a parlament, ale je tu třeba zohlednit ještě další aspekty. Prvním aspektem a já jsem již eh, říkal, které body jsou pro mě doposud nejasné v souvislosti eh, s změnou článku 149 finančního nařízení a eh, toho legislativního aktu začlenění rozpočtu, tedy těch akcí, které se týkají EU a e, služby pro vnější činnost. Chtěl bych říci, že by se tím měla zabývat právní služba parlamentu. A za druhé bych chtěl upozornit na to, že ve vašem návrhu komise nezapracovala všechny návrhy e, týkající se budoucích nařízení v oblasti kontroly a eventuálního e, rozpočtové kontroly ohledně naplňování e, rozpočtu, ale to je uvedeno v článku 317. Komise se omezila ve vysvětlující části, která doprovází text na vyjádření, že podle článku 54 meziinstitucionální dohody eh, chce postupovat a je zapotřebí provést hlubší analýzu, předložit příslušné návrhy v souvislosti s tou tříletou kontrolou. To má opravdu pro Evropský parlament maximální význam. Je důležité, abychom přeskoumali, za které oblasti jsou zodpovědny členské státy. To je tedy mé stanovisko. Vyjádřil jsem se ještě k, k, k tomu ve svém stanovisku k vytvoření ESVČ. Jsem také proto, abychom zajistili e, inteligentní nakládání s prostředky a e, potřebujeme tedy e, nutnou koherentnost eh, veškerých služeb a proto bych chtěl navrhnout, abychom eh, tento balíček finančního nařízení spojili s přeskumem nařízení ohledně vytvoření ESVČ. Měli bychom se na to dívat jako na jeden balíček v souvislosti s přizpůsobením se Lisabonské smlouvě a ne v souvislosti s tím tříletým přeskumem. Je tu celá řada problémů a my potřebujeme jasně formulovaný eh, balíček. Děkuji a eh, nyní má slovo zástupce komise. Máte slovo, prosím. Oui, merci, président. Pardon. Euh... <coughs> <coughs> Velice děkuji, pane předsedo. Poté, co jsem si vyslechl pana Revelínyho, tak bych chtěl eh, učinit dva nebo tři komentáře. Nejprve chci říci, že jsem si vyslechl to, co říkal o té myšlence toho souběžné, té souběžné revize finančního e, nařízení vzhledem k, té, e, k tomu přeskumu. Ale chci říci, že nás trošku tlačí čas a musíme jednat bezodkladně. Také to souvisí se zřízením Evropské služby pro vnější činnost. Jak bylo řečeno, tak nyní se na nás eh, obracejí oči všech a všichni se ptají, co eh, Evropská unie dělá. Myslím si, že je důležité, aby Evropská služba pro vnější činnost byla uvedena do života, aby začala pracovat co nejdříve. A právě proto se Evropská komise společně s vysokou představitelkou dohodly, že vytvoří eh, oddělené návrhy, které se týkají ESVČ. Finanční nařízení a e, další nařízení, která se týkají také personálu, ještě nebyla schválena. A my všichni máme povinnost zajistit to, že se bude postupovat rychle. Samozřejmě, že potřebujeme politickou debatu a ta debata je na místě. Nicméně musíme mít stále na mysli, že je třeba postupovat e, rychle. Podle Lisabonské smlouvy Eh, předala, hm, předložila komise svůj návrh, mm, bylo zapotřebí učinit jednak určitá, eh, určité technické změny eh, na základě ustanovení, které byly v původních interinstitucionální dohodě. Jsou zde tedy určitá ustanovení technického rázu. Myslíme si, že v některých případech by bylo dobré ještě posečkat až na ten přeskum, který, přebíhá, který probíhá každé tři roky, ale jak víte, eh, tento návrh komise má být schválen 26. května. Pan Revelini se zmínil o jednom chybějícím článku, když hovořil o prohlášeních o věrohodnosti. Já doufám, že ten chyb, nebo já si myslím, že ten chybějící článek tam již bude a doufám, že tedy nakonec to bude odpovídat všem očekáváním Evropského parlamentu. Děkuji nyní paní Gresle. Děkuji. Vidím, že pan generální ředitel má tendenci neodpovídat na mé otázky. Chci poukazovat na to, že komise zatím jednala na náš úkor. To, co všechno je na stole, o e na náš úkor. První revize finančního nařízení, o které nyní diskutujeme, s tou parlament už souhlasil, ale problém je v tom, že dokud nevíme, a týká se to převodu, dokud nevíme, jak bude vypadat ESVČ, tak musíme skutečně dávat pozor, abychom v rámci první revize neudělali něco, co bychom v rámci druhé revize rádi zase vzali zpět. A protože tyto návrhy se týkají všechny stejných tří článků, to je něco, co se mi za 15 let na své funkci ještě nestalo, tak by bylo vhodné posečkat, co se nám objeví na stole. A pane generální ředitele, bylo by dobré, kdybyste také něco řekl k těm národním prohlášením už v té první revizi. Je to pro nás důležité téma. První revizi si komise od nás něco přeje, v druhé revizi si od nás něco bude přát rada a v třetí revizi potom bude chtít parlament něco po radě a po komisi, ale jaké bude mít páky na to? Pan kolega Rivelli nemá pravdu a je třeba ho v tom podpořit, že bychom měli si počkat, až všechno budeme mít pohromadě a potom to vyřídili svým tempem a svojí péčí. Děkuji. Nyní se dostávám k bodu číslo 9 pořadu jednání. A to je delegace do Řecka od zítřka až do 29. dubna 2010. Dnešní setkání s komisí a výměna názorů je v této oblasti velice důležitá, abychom si také ujasnili, kde jsou nejkritičtější témata a co má může udělat delegace našeho výboru v příštích dnech v Řecku. Dostali jsme čtyři body je to realizace systému EACS, potom systém řízení strukturálních fondů v Řecku, potom je to zpráva fondu Solidarity EU v Řecku a potom jsou to nezávislé řecké statistiky a témata týkající se OLAFu v Řecku. Nyní nastane rozprava s komisí, která bude trvat asi do 18 hodin nebo 18.10 a v posledních 30 eh, minutách potom bude zasedání za zavřenými dveřmi se zástupci OLAFu. Není se chci zeptat, kdo se chce vyjádřit. Prosím. Karlo Bettinelli DG Employment. Já zde chci odkázat na ten první informační podklad. V Řecku nemáme žádné specifické problémy s touto agenturou. Zaznělo, že chybovost je relativně nízká a že nejsou žádné systémové chyby. Řecké úřady byly celkem ochotné spolupracovat. Bylo možné také učinit následující úpravy a žádný z operačních programů nebyl dán do rezervy, co se týče gestce našeho generálního ředitelství 2002-2006, to jsme prováděli 10, z 20 operačních programů jsme jich 10 kontrolovali, byly tam drobné závady, kde nastala korekce v oblasti 40 milionů ze strany řeckých úřadů 2007, 2008 opět byly operační programy v Řecku Ovšem zde jsme nenalezli žádné chyby při zkoumaném vzorku a také jsme nekritizovali kontrolní systém. To platí také pro sociální fond 2007 až 2013. Tento program právě naběhl. Eh, Řecko nemělo žádný skluk, co se týče compliance assessment, tedy té realizace kontrol. To se všechno provedlo do roku 2009, tak jak mělo, takže ty věci už probíhají. Proto zde můžeme vyjádřit pozitivní stanovisko. Co se týče zjednodušování, řecké úřady zvolily systém ohlašování nepřímých výdajů na paušální úrovni. Zde se ještě položili další otázky a my čekáme, jak nám odpoví řecké orgány. Vedle mě kolega z regionálního fondu. Možná bych ještě mohl něco dodat, a to na adresu pánů poslanců a paní poslankyně. V Řecku existuje eh, poměrně komplexní systém kontroly řízení a víte, že v Řecku se realizují programy v pěti regionech. Je tu 14 programů, pět regionálních a osm odvětvových. A ten příslušný kontrolní systém se sestává z jednoho certifikačního eh, pracoviště, z kontrolního pracoviště a potom z kontrolního orgánu řízení regiony a ministerstva jsou orgány, Eh, které jsou do toho také zapojeny. Rád bych zdůraznil tři věty věci. Tento <clears throat> systém je opravdu velice komplexní a řecké eh, orgány se snaží tento systém zjednodušit, zejména aby zajistili lepší koordinaci a také účinnější řízení. Rád bych připomněl, že eh, realizace těchto programů v letech 2007 až 2013 eh, probíhala opravdu pomalu. Pouze 4% finančního, eh, objemu finančních prostředků bylo vynaloženo. Je to asi jedna miliarda. Bylo to způsobeno tím, že to byly určité e, věcné tlaky na e, e, výdaj veřejných prostředků a na ty komplexní postupy, ale neexistují dostatečně vyzrálé projekty, které by bylo možné realizovat. A podle mého názoru to hraje důležitou roli ještě jeden další aspekt. Je tu totiž celá řada problémů, které se týkají státních dotací. V uplynulých letech jsme skonstatovali určité slabé stránky eh, při právě a kontrole státních dotací. Řecké orgány se snaží vytvořit systém monitorování, který bude kompletnější při sledování státních subvencí. Dále bych se chtěl zmínit o tom, že v uplynulém období Řecko bylo předmětem eh, značných eh, korektur. Týkalo se to 580 milionů a potom 23 milionů z fondu soudržnosti. A tady byla zjištěna celá řada nesrovnalostí, a to zejména eh, u stavebních prací, u veřejných eh, zakázek eh, v stavebním odvětví. Co se týče či rizik v oblasti zadávání eh, veřejných zakázek, eh, tak eh, ty jsou omezeny, ale značná rizika se týkají právě těch státních subvencí. Dále bych chtěl ještě hovořit o fondu Solidarity. Řecko si zažádalo o financování z tohoto fondu. Týkalo se to šesti opatření. Dva návrhy byly přijaty, zejména co se týče záplav a lesních požárů. Ty byly již zpracovány a prostředky poskytnuty. Dvě žádosti byly zamítnuty. Jedna e, žádost e, vedla ke skutečnému vyplacení prostředků. Dále došlo k určitému prodlení při realizaci. To by mohl být poslední bod. Řecké orgány nevyužily veškerých možností které eh, vyplývají z finančních mechanismů. Existuje Evropský investiční fond, který byl eh, vytvořen, ale Řecko z něho nikdy nečerpalo žádné prostředky. Tento fond skýtá určité možnosti a alternativy, které jsou velice důležité, eh, pokud jde o podporu investic pro malé a středně velké podniky a nebo pro důležité projekty projekty eh, v oblasti nakládání s komunálními odpady. To byl přehled opravdu o těch eh, nejdůležitějších aspektech eh, které se týkají strukturálních fondů v Řecku. Děkuji vám. Hlásí se prosím ještě někdo o slovo? Prosím, ano, děkuji. Franz Devin. Eh, náměstek generálního ředitele Agri. Rád bych upozornil na systém Ajax, eh, který se používá. Víte, že existuje systém Ajax eh, od roku 1998 jsme skonstatovali, že tento systém Ajax stečně využívá v Řecku Provedli jsme společnou kontrolu a od eh, roku 2008 eh, eh, jsme chtěli dosáhnout nápravy. Co se týče nejdůležitějších bodů, je to akční plán a Řecko tedy respektovalo určité aspekty. Nejsložitější situace je u LPIS, je to tedy systém Eh, přesné identifikace eh, pozemků a parcel. Eh, Řecko vytvořilo nové obrázky, které byly skorigovány a také digitalizovány a na základě toho byly zjištěny parcely, které nemohou získat podpory a e, nejenom systém LPIS, ale e, e, jeho aplikace byly předmětem i jednání nový software a všichni byli informováni a získali tedy přístup k tomuto novému systému. Proto jsme tedy opravdu velice rádi, že tento akční plán přinesl své plody a paní komisařka Fischer-Bowl eh, vám dala k dispozici zápis o tomto tomto výsledku a také v příloze jsou uvedeny fotografie, které jsou tím nejlepším důkazem. Je tu celá eh, řada fotografií, třikrát tři. Ty první obsahují málo informací, protože je to ještě starý systém LPIS. Na druhé fotografii vidíte eh, žlutě zakreslené fyzické hranice eh, a hm, tady jsou také žlutě označené parcely, které nebudou podporovány. To je tedy to východisko, to je stav z roku 2009 a je zcela jasné, že když se eh, aplikuje tento systém, musí se každý zemědělec eh, na tuto instituci obrátit a vyhledat si tedy tu svou parcelu. To je eh, práce, která bude probíhat v nadcházejícím roce a měla by být ukončena k 15. pátý. Velká část těchto prací jež byla uzavřena, ale tenkrát e, e, jsme byli konfrontováni s určitými problémy. Zjišťovali jsme, že zemědělci nepřicházeli e, včas a tak jsme si říkali, proč eh, měli snad strach eh, z uplatňování toho nového systému, nebo bylo to období před eh, volebních kampaní, nebo jim nebylo jasné, jak postupovat, protože nemohli dostávat příspěvky, neměli nárok na pomoc, ale potom jsme skonstatovali, že prostě nepředkládali své žádosti včas. Potom komise zasáhla obsáhla, stanovila novou lhůtu a sdělila zcela jasně na adresu těch zemědělců, pokud nepředložíte své žádosti k novému termínu, potom v eh, tomto roce nebudete mít nárok na podporu. Myslím, že konec eh, ledna 2010 bylo to nové datum a poté jsme tedy skonstatovali, do k moci se dostala nová vláda, že se tedy celý systém rozběhl. Takže za prvé bychom mohli skonstatovat, že v roce 2009 eh, již začal fungovat nový LPIS, ale eh, s určitým se značným spožděním, spožděním, které nesouviselo se zavedením nového systému ale eh, protože tady eh, eh, nebylo dostatečné řízení a eh, za druhé problémy, které byly v roce 2009 vyřešeny, ale nemáme jistotu, zda se tyto problémy znovu neobjeví a proto mám dotaz všechny ty parcely, kvůli kterým k vám musí přicházet zemědělci. Důvod byl tedy protože se nedostavili, nebo eh, druzí se sice dostavili, ale eh, špatně zadávali údaje. A potom došlo tedy k eh, fyzickým změnám. Byl proveden no, určité zhodnocení hodnocení. Eh, koncem eh, března byl eh, stanoven další termín do 15. května, kdy to má být dokončeno. Teď si musíme položit otázku, je Řecko schopno se zhostit tohoto úkolu nebo bude narážet na stejné problémy jako v loňském roce? a e, e, v Řecku nechtějí spolupracovat s odbory, ale s bankami. Pro krátkost času se snažili nově objevit Ameriku. Naštěstí se nám e, podařilo úřady přesvědčit, že by měli jednat a spolupracovat s odbory a také se službami. A tak to se jistě postupovat dá. Chtěl bych říci, že Řecko se e, rozhodlo e, že e, již nepřipustí ty drobné žádosti, které nepřekračují hranici 200 eur. Proto že tedy nestojí za to e, úsilí, e, že bude lepší se zaměřit na velké žádosti. E, Mí kolegové v terénu ověří, zda to dobře funguje, ale systém LPIS byl připraven, termín byl dodržen, ale v prvním roce aplikací to naráželo na problémy a proto docházelo docházelo k spoždění eh, účetní eh, závěrky. Nemohli jsme na to zareagovat eh, včas a jako další bod řecké úřady musí zajistit, aby to v roce 2010 fungovalo dobře. Děkuji. A poslední příspěvek. Děkuji, pane předsedo. Já jste zastupuji, nebo já jsem přímo ředitelem zvláštní jednotky Eurostatu. Chci hovořit podrobněji o statistickém systému Řecka, zejména co se týče nezávislosti a spolehlivosti řecké statistiky. Loni na podzim došlo k určitým idálostem. Konkrétně došlo k tomu, že tedy byl zahájen postup při nadměrném schodku. V listopadu nás ECOFIN požádal, abychom vypracovali zprávu, která se týká problémů statistiky v Řecku. Tuto zprávu jsme eh, vypracovali v lednu tohoto roku. Ve zprávě eh, se hovoří o eh, všech metodických problémech, které byly v Řecku objeveny. A komise tedy se domnívá, že jsou zde dva hlavní problémy. Za prvé, nedostatečná nebo slabá metodika a za druhé také nedostatečné technické Eh, procesy a zejména pochybení v tom, eh, nebo pochybení v systému, které jsou eh, spojeny s nesprávnou zprávou systému. Týká se to jednotlivých operátorů celého systému, také se to týká nedostatečné odpovědnosti. Rada ECOFIN obecně požádala Eurostat, abychom i nadále spolupracovali s řeckými orgány abychom pomohli posílit systém řecké statistiky a mm, komise a Řecko byly požádány, aby vypracovali akční plán. Tento akční plán bude předložen Radě ve složení pro hospodářské a měnové záležitosti příští týden. 18. až 19. května jej eh, Rada ECOFIN projedná. Zatím tedy v Řecku proběhly určité změny. Za prvé bylo schváleny nové zákony o statistice, také byl, zv, také byl založen nový statistický úřad, který je naprosto nezávislý a je nezávislý nejenom tedy, je, je nezávislý také profesionálně. Um, je zde tedy tento zákon, ale ještě jsou nutné prováděcí vyhlášky. Uh, Postup při nadměrném, eh, pardon, eh, komise také zahájila eh, proti Řecku mm, postup při porušení smlouvy a my jsme také tedy zaslali Řecku varovný dopis v pátek a nyní se čeká na odpověď. Komise by chtěla posílit pravomoci Eurostatu tak, aby Eurostat mohl lépe sledovat a kontrolovat kvalitu údajů, které jednotlivé členské státy, které jsou v tom eh, v procesu při nadměrném schodku, eh, tak eh, v těchto státech by měl Eurostat lépe kontrolovat údaje. Ehm, týká, týkalo by se to tedy i Řecka. Minulé úterý bylo zveřejněn tento návrh. Eurostat rovněž hovořil o otázce spolehlivosti a kvalitě údajů, které Řecko předkládá. Celkově je zde snaha zlepšit, posílit celý statistický eh, systém Řecka, také posílit instituce, které se statistikou Řecku zabývají a já jsem si jist, že až vaše delegace pojede do Řecka a vy sám, tak sami na vlastní oči uvidíte, jaké změny nyní právě probíhají. Nyní děkuji paní Gresle, prosím. Když to člověk tak poslouchá, tak bych tomu vlastně nemusel jezdit. Vždyť je všechno v pořádku, ne? Podívejte se. To, co se stalo v eh, Řecku, to je obrovská katastrofa pro EU a já mám skutečně problémy doma v Německu. Já se chci zeptat pana Devine, jak to, že to trvalo 13 let, alespoň co se týče systému Ajax, než jsme dosáhli výsledku, který skutečně můžeme prezentovat. Máte tam nějakou rezervu? A pokud ne, tak proč ne? budete tam mít nějakou výhradu, protože chybovost u Řecka bude vždy chybovost přes 3%. Myslím si, že to je úžasně nízké, protože tam byly pochybnosti týkající se zásadních chyb v tomto systému. Nyní bychom si měli tedy položit otázku, co máme udělat chci říci, že jsme vám velmi vděční, právě vám osobně, protože bez vás osobně a bez paní fischer bolové by nedošlo k takovému pokroku v dané oblasti. Vidíme zde, že když komise jedná rozhodně, tak to přináší své plody. K Eurostatu. Dokumenty, které máme, jsou velmi působivé, protože ukazují, že Eurostat udělal mnoho. Chci se zeptat zástupce Eh, Eurostatu, proč vaše eh, výhrady nebyly eh, zohledněny? Kam tyto výhrady šly? Kdo měl jednat a nejednal? A potom se chci zeptat, co se týče výhrad k rozpočtu roku 2009, to je na pana generálního ředitele. Děkuji. Děkuji vám, pan Udy. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych zareagovat na tu poslední část týkající se statistických informací. Víte, mě ten pojem statistika trochu vadí. Myslím, že by občané měli rozumět tomu, oč zde jde a proto by bylo vhodnější, kdybychom hovořili o problémech finančních informací, o problémech rozpočtových informací. Odborníci Eurostatu se zde vždy chápou slova a my v rámci Evropské unie máme problém týkající se získávání informací o státních rozpočtech. My jako občané máme pocit, že oblast veřejné zprávy není kontrolována dostatečně dobře. A já jsem získal pocit, že nyní se všichni zaměřují výrazně na Řecko, protože je tam velký rozpočet, eh, deficit veřejných financí a rozpočtu, ale když se podíváme na kvalitu statistických dat týkajících se financí z různých zemí, třeba i v mé zemi, tak bychom se jistě setkali s celou řadou překvapení. Takže jsem poněkud překvapen tím, že se zde v tomto dokumentu nedostávají k slovu Eh, vnitrostátní účetní dvory, protože ty zde hrají také svoji roli. Jde o to, že tyto informace týkající se státních financí, samozřejmě podložené eh, statistikami a auditními zprávami účetních dvorů, které potom dosvědčují, že ty údaje jsou správné. Také mě překvapuje, že zde nehrají svoji roli vnitrostátní parlamenty, kteří by také měli vykonávat kontrolu. Zde by přece byla možnost spolupráce vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu, tak aby bylo zajištěno, že informace o veřejných rozpočtech jsou spolehlivé, abychom v eurozóně měli spolehlivé informace. Pan Liberacký. Děkuji, pane předsedo. Vyslechl jsem si vaši prezentaci, podíval jsem se do příslušných dokumentů a získal jsem dojem, že se prostě nevnímala ta blížící se krize v Řecku. Chci se zeptat, zda se z řeckého případu máme poučit a zda bychom se měli postarat o to, aby Evropský parlament anebo rada eh, dříve eh, reagovali na hrozící nebezpečí v jednotlivých zemích. Poučíme se tedy z této situace tak, abychom měli spolehlivější data z jiných zemí, ještě než v nich nastane nějaká krize? Nebylo by vhodné o tom vést například v našem výboru rozpravu o tom, jak eh, provádět prevenci takovýchto krizí? Děkuji, pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Měl bych tři otázky, které bych rád položil našim ctěným zástupcům z komise. První se týká regionální politiky. Možná jsem to správně nepochopil. Poznamenal jsem si číslo, že byly chybné platby v oblasti regionální politiky ve výši 580 milionů eur. A potom následovala věta, která se týkala zpětného stažení těchto prostředků. Chci se zeptat, slyšel jsem to číslo správně a budou tyto prostředky staženy, nebo už byly staženy, nebo staženy částečně, a pokud ano, tak do jaké míry. A další otázka, je to další půl miliardy, která nám hrozí v eh, rozpočtu Řecka? A nebo když eh, výjdu z jiného předpokladu, jsou to finance, které tam ještě ani nebyly odraženy. Druhou otázku chci položit Eurostatu. Moje zkušenosti se překrývají s těmi paní Gresle. Možná, že to je výhradně německý problém, ale když potkám sousedy na ulici, tak říkají, no vidíte, Řecko, bylo by lepší, kdybychom zůstali sami. A je to určitá, určité chybné zacházení s vysujícími si příznaky krize, což vede k tomu, že podkopáváme věrohodnost vůbec EU jako takové. Já jsem vždy bránil EU také tím, že jsem poukazoval na článek z Deutsche Zeitung, který vůbec nedošel hlasu v Německu, který psal o tom, že Eurostat dosti záhy informoval o tom, že data z Řecka nejsou dostatečné kvality. No dobrá, můžeme říci, že instituce udělali tedy to, co měli, ale proč to pak nebylo nějak realizováno v radě? Proč se s tím nezacházelo? Můžete říci, jaké byly politické ohlasy na vaše eh, rané poukázání na nedostatky v údajích? A třetí otázka navazuje na mého kolegu Liberackého. Když se podívám do novin, tak vidím, že ne, to není pouze Řecko jako země, která má velké rozpočtové problémy. Uvádí se tři až čtyři jiné evropské státy od zakládajících členů EU až po státy, které už jsou relativně dlouho členy EU. A tak si kladu otázku, kde jsou tedy krizové mechanismy EU, mechanismy pro prevenci a řešení krize. My máme Eh, pak stability, který celkem jasně předepisuje, co dělat, můžeme se od něj odpoutat tím, že skonstatujeme, že je porušená celková hospodářská situace. To nyní se děje také třeba v Německu. Je to rozum, pochopitelné v době krize, ale tento mechanismus by měl přece zabránit tomu, abychom se dostali do takových rozpočtových situací, do kterých jsme se dostali. A očividně nejenom v Řecku, ale i v dalších členských státech. Chci se tedy zeptat, jaký je mechanismus komise, aby eh, zabraňovala krizím. Děkuji. A nyní dáváme slovo komisi. Ale ještě předtím eh, chci podpořit to, co řekl pan Liberacký a pan Gaja. Zde hovoříme o penězích, o prostředcích, které byly eh, které byly poskytnuty Řecku, aby, dokáz, aby Řecko dokázalo reagovat na ty eh, obrovské lesní požáry, k nímž došlo v létě. A zřejmě je možné, že někteří lidé eh, že někteří lidé založili požáry jenom kvůli tomu, aby mohli nárkovat nějaké prostředky a to je nepřijatelné. Nyní tedy dávám slovo komisi a pak také zástupců OLAFu. Velice děkuji. Myslím si, že nejprve odpovím na otázky, které se týkaly zemědělství a systému AJAX. Paní Gresle se ptala, zda je zde určitá eh, rezerva. Chci říci, že to riziko, které bylo v Řecku, nebylo finanční eh, riziko. Vždy jsme činili rozhodnutí o konkrétních eh, financích a zde bylo učiněno rozhodnutí nevyplatit určité prostředky a proto hovoříme o dost velkém eh, objemu prostředků, které má zabránit tomuto riziku. Také musíme ale zabránit eh, ztrátě nebo tak tomu eh, nebezpečí, že tedy komise jak si ztratí na své pověsti. Musíme zabránit tomu, aby zde nebylo poškozeno reputace, dobrá pověst. A když v únoru 2009 eh, byl zřízen tento systém pro Řecko, tak jsme využili tuto rezervu. Dále zde paní Gresle hovořila o tom, že chybovost je vyšší než 3%, ale statistiky ukazují na prostý opak. Když hovoříme o určitých náhodných eh, chybách, tak, eh, tak nevím, ale když se podíváme na ty oficiální údaje, tak tam je chybovost 3,9%. A pak je zde ještě údaj 1,16% a tato, eh, to, to je číslo, které bylo dokonce potvrzeno eh, certifikačním orgánem, které, je, které se také podílí na vytváření statistiky Řecka. Dále chci reagovat na pana Liberackého hovořil o zahájení debaty a také o tom, že to je debata, která probíhá i mezi veřejností. Je to pravda, probíhá to i v mém členském státu. A pokud jsou určité vážné problémy, tak eh, je nutné je řešit. Také byly problémy například s Rumunskem a Bulharskem, protože jsme došli k názoru, že ten systém nebyl dostatečně efektivní. S těmito zeměmi je také nutné dále spolupracovat, aby ta situace byla v budoucnu opravena. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Zazněl zde jeden komentář který se týkal samotného zdroje toho problému a také toho, zda byly k dispozici určité finanční informace. Také zde padla otázka, zda jsme nebyli v pozici, kdyby bylo možné předpovědět, že dojde k této situaci. Eurostat schromažďuje statistické informace a v rámci působnosti svých pravomocí, kdy tedy komise chce, nebo kdy tedy by došlo k rozšíření pravomocí Eurostatu, eh, tak tam my navrhujeme radě, aby eh, Eurostat měl také některé další pravomoci, které ještě eh, budou zacházet dále, než pouze k sestavování statistik. Eh, týkalo by se to zemí, které, u kterých byl zahájen postup při nadměrném schodku. Ještě je také nutné, aby byly dobře přeskoumána ehm, všechny údaje. A co se týče eh, statistiky, tak my bychom také rádi ještě pronikli hlouběji a chtěli bychom eh, mít informace i nejenom o těch konkrétních ehm, statistických informacích, ale o tom, jak tyto informace vznikají. Byla zde otázka, proč nikdo nereagoval na ty výhrady, které vznesl Eurostat v minulosti. Eurostat eh, vždy popisuje situaci tak, jak eh, jí, eh, tak jako ji shledal. Eurostat například v minulosti vyjádřil asi pět výhrad, které se týkaly údajů. Také bylo vysláno do Řecka několik misí, například mise, která zkoumala metodiku Čili toto jsou spíše otázky, které byste měli klást radě a nikoli komisy. Chceme ještě zdůraznit, že to jsou otázky, o kterých se, které projednává Řecko, řecká vláda společně s Eurostatem a my se zabýváme těmito otázkami.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 co se týče otázek regionální politiky, mám dvě připomínky. Za prvé bych chtěla zareagovat na otázku paní Gresle. Co se týče roku 2009, tak tu žádné výhrady generálního ředitelství k regionální politice nebyly. Proč? Protože tyto programy postupovaly opravdu pomalu. Za druhé jsme se opírali o výsledek kontroly, kterou provedly řecké orgány a také účetní dvůr byly při nich objeveny určité eh, slabiny eh, z hlediska eh, realizovaných transakcí a po finanční korektuře v roce 2005 řecké orgány eh, posílily rozhodujícím způsobem interní kontrolní systémy a snažili se tedy zapůsobit přímo u zdraje, aby bylo možné včas eh, odhalovat eh, různé nesrovnalosti. Co se týče roku 2006, tak v roce 2005 padlo rozhodnutí a úřady prováděly právě ještě desetiprocentní korektury u těch veřejných zakázek a v tom pokračování pokračovali až eh, po ukončení eh, eh, programu. Tak bych chtěl ukázat, že v Řecku existuje takovýto nápravný systém a funguje. Zabývají se ním kontrolní orgány a týká se to programu z Evropského strukturálního fondu, takže nemůžeme ty prostředky, které chceme zpětně inkasovat, dávat dohromady s těmi eh, platbami eh, v roce 2009 půl miliardy. Tady s tím nebyly žádné eh, větší problémy, tady nebyly zjištěny žádné větší nedostatky. Již se už nikdo nehlásí o slovo.